So, dear colleagues, what... Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás opět v našem jednacím sále. Právě skončilo slyšení společně s výborem AFED o vztazích mezi EU a USA. Bylo to vlastně o obecných vztazích, obecné rovině. A teď se přímo dostáváme k našemu bodu 8, a budeme se zaměřovat na obchodní aspekty vzájemných vztahů mezi EU a USA. A teď tedy už nebudu hovořit jako předseda, ale budu hovořit jako zpravodaj. Chtěl bych vám představit svůj návrh stanoviska. který vlastně se snaží brát v úvahu obě strany mince. Na jedné straně Chceme říci, že USA je největší obchodní partner pro Evropskou unii. E, je to vlastně největší trh pro vývoz a druhý největší zdroj dovozu do EU. Také můžeme říci, že máme dlouhodobé dobré vztahy s USA. A USA bylo dlouho takovým eh, silným hráčem v rámci VTO. Mm, navíc tedy bylo jedním, z v roce 1995 bylo jedním z zakládajících členů, byly USA ve VTO. Také mama, jsme zaznamenali řadu úspěchů v našich ekonomických vztazích. Mm, došlo třeba ke schválení mnoha eh, smluv o spolupráci v oblasti regulace. Například teď nedávno to byla dohoda o vzájemném uznávání inspekcí prováděných výrobci léčivých přípravků, takže máme mnoho společného v oblasti obchodu. No ale na druhé straně jsme se také zaměřili na to, že nová vláda prezidenta Trumpa přináší určité problémy, dochází k určitému oslabování systému VTO, které, co by systému, který, který řídil, který spravoval ten celosvětový obchod. Pak jsou zde ty nová, ta nová cla na ocel a na hliník, i když tedy tam se nás týká ta určitá výjimka. Také vlastně tam e, jsou stále ještě neobsazena místa v odvolacím orgánu, takže vlastně ten orgán, který je velice důležitý v rámci VTO, je ohrožen. A vypadá to, že vláda Eh, pana Trumpa zkrátka eh, se rozhodla už eh, nerespektovat pravidla VTO a spíše využívá pro obchodní politiku svou sílu. No a samozřejmě v tomto kontextu je poněkud znepokojivé to, že USA se nyní zaměřuje pouze na obchod se zbožím. Je pravda, že ehm, jsou tam určité průměry v těch clech. Snad je to pouze o 1% vyšší v, EU e, e než v USA takže v podstatě tam není nějaký výrazný rozdíl, ale samozřejmě jsou tam určité produkty, kde Evropská unie třeba uplatňuje 10% a USA 2,5%. Ale když se na to podíváme komplexně, tak eh, to vyzní tak, že vlastně třeba USA se nejvíce prodá, nebo u těch nejprodávanějších aut v USA, což jsou pick-upy, tak tam je, 20, tam je to 25%. Samozřejmě můžeme o tom nějak diskutovat, ale v zásadě můžeme říct, že ta cla nejsou nějak zásadně odlišná. Také máme docela dobré obchodní vztahy v oblasti obchodem se službami. USA je velký dodavatel služeb USA také dostává mnoho peněz z patentů a licencí, které mm, vlastně platí Evropská unie. Takže to také patří do toho kontextu. A mm, je tedy bohužel eh, skutečností, že Trumpova administrativa se teď zaměřuje pouze na obchod se zbožím. Je třeba najít nějaký způsob, jakým obnovit spolupráci s USA. Samozřejmě to bude vyžadovat eh, mnoho jednání se zúčastněnými stranami v USA. Budeme také muset vytvořit nějaký společný program, obchodní program pro náš bilaterální obchod, ale také proto, aby se stabilizoval systém globálního obchodu. No a samozřejmě pak co se týče VTO, tak tam jsou zapotřebí e, reformy, takže také bychom chtěli z USA hovořit o tom, jaké reformy by se měly projednat prioritně. No samozřejmě můžeme jednat i o, o otázkách e, bilaterálního obchodu. Mohli bychom s nimi také jednat třeba i o tom, jak třeba jednat se třetími zeměmi, třeba co se týče práv k duševního vlastnictví, anebo stávajícího přebytku nebo nadměrné produkce ocely. Myslím si, že v tom na eh, stanovisku jasně říkáme, že chceme, aby existovalo partnerství s USA, že nechceme vyjednat nic pod tlakem, Chceme jasně říci, že... Ale chceme říci, že třeba cla na ocel a hliník nejsou vůbec v souladu s pravidly VTO, takže vlastně to s tím nemůžeme souhlasit. Takže ta mince má dvě strany a my bychom se tady spíše zaměřili na tu problematičtější stranu. To je z mé strany vše a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve za EPP Původním stínovou zpravodajkou byla paní Godely v Kistigo Torohovol, ale pan Papagoci nahrazuje. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla říct, že Godelive vás pozdravuje. A já tedy přečtu teď pár komentářů, které zaslala, také i našemu výboru. Takže nejprve děkuji také i za vaše osobní zapojení, co se týče osobních vztahů mezi EU a USA. Co se týče stanoviska EPP, stanovisko by mělo být vyvážené a mělo by říkat, že vždy usilujeme o zlepšení vztahu mezi EU a USA, že jsme otevřeni takovému dalšímu zlepšení. Měli bychom také brát v úvahu nejnovější vývoj a připravit se na budoucnost, nicméně je nezbytné, aby zde existovala i představa dlouhodobé budoucnosti. Eh, USA bude velice důležitým ehm, partnerem a spojencem jak v oblasti v obchodu, tak v dalších oblastech. A samozřejmě musíme říci to, že VTO si vyžaduje to, aby tam byla silně zapojeno USA, aby ten orgán zůstal efektivní a um, silný. Takže chceme snížit eh, stávající napětí mezi EU a USA, které se týká eh, oceli a hliníku. Chceme také posílit a prohloubit naše spolupráce s naším americkým spojencem nebo s našimi spojenci. Děkuji nyní za EKR paní Emma McClarkin. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve začala tím, že eh, chci poděkovat vám za tento návrh stanoviska. EKR souhlasí s tím textem. Myslím si, že bychom se měli ještě trošku podívat i za, tu, za ten slepý bod, za tu slepou uličku na VTO a měli bychom se zamyslet, jak, ta, jak ty vztahy pos, eh, vlastně posunout. EKR vždy podporovalo euroatlantické vztahy, zde hovoříme o globálním obchodu, eh, také je důležitý ten, ten rozsah z toho stávajícího obchodu mezi EU a USA. Je důležité, aby zde byly tedy dobré vztahy v budoucnu, dobré bilaterální vztahy, ať už to bude smlouva typu TTIP nebo jiná. A pak eh, mm, je zde, jsou zde určité problémy, například eh, ta volná místa v odvolacím orgánu. My jsme skeptičtí trošku k tomu, k té spolupráci s USA ohledně nalezení řešení, ale myslím si, že bychom při této příležitosti také měli zdůraznit i to, kde máme společný postup a tam, kde můžeme společně dosáhnout většího pokroku. Neznamená to, že bychom vyjednávali nějak pod tlakem nebo pod hrozbami s eh, zbraní u hlavy, ale je zapotřebí zamyslet se i na takovou celkovou architekturu celosvětového obchodu a tady je zde spolu eh, mnoho témat, například necelní opatření, investice, ehm, veřejné zakázky, digitální ekonomika, zadávání veřejných zakázek a tak dále. Myslím si, že v kontextu tohoto stanoviska se musíme také podívat i na otázku a na problémy malých a středních podniků, protože vždycky se zaměřujeme na velké korporace. Myslím si, že se musíme e, zaměřit i na ty bariéry, kterým, e, před kterými stojí malé a střední podniky, jak v Evropské unii vůči USA, tak i mm, naopak. A týká se to například třeba elektronického obchodu nebo toku dat. Pak samozřejmě teď je ta mm, dočasná výjimka pro Evropskou unii, co se týče těch cel na ocel a aluminium. Zatím um, slyšíme, že, docház, že dochází k určitému vývoji, k určitému zajímavému vývoji. Navíc máme společný problém s tím, že se celosvětově přebytek eh, výroby oceli. Tak si myslím, že bychom se měli spojit s USA, zamyslet se nad tím i třeba, jak využít ten mezinárodní kontext, abychom zabránili eskalaci problému. Musíme nadále pokračovat v dialogu. Tak samozřejmě systém VTO pro urovnávání sporů je zásadní. Je to také o tom velice dobře pojednáno v tom návrhu a je to také velká výzva, před kterou stojíme a kterou, kde musíme hledat společně řešení. Bez USA řešení nenajdeme, takže musíme i nadále spolupracovat s USA. A já jsem velice ráda, že teď konečně jmenovali svého velvyslance u VTO a také s ním nějak budu mít nějaké jednání nebo schůzku. Um, takže já doufám, že nakonec tedy mm, ještě některé třeba věci bychom tam mohli jaksi zvýraznit ty pozitivní věci, ale samozřejmě to nechám na zpravodaji a také na stínových zpravodajích. Děkuji a nyní za Alde. Mm, Marie Cešake, děkuji. Já mohu být stručná, protože už jste mnoho věcí zaznělo. Myslím si, že zde máme zkuš- eh, možnost, příležitost vyjádřit eh, náš názor jako na výbor našeho, názor našeho výboru i Evropského parlamentu. Ty takže tedy určitě bychom tam měli pohovořit o problému s těmi cly. A pak ještě navr- eh, navážu na to, co říkala Emma. Mohli bychom možná třeba říci, za jakých podmínek eh, bychom byli ochotni k dalším jednáním. Myslím si, že teď ta jednání, která se mm, eh, týkala TTIPu, jsou u ledu, ale mm, měli bychom se také zamyslet nad tím, jak si, kdy a, a jak bychom e, začali další jednání. Také bych chtěla hovořit o extrateritoriálním dopadu sankcí. To je vlastně znovu opakující se problém, který máme s USA. Také bychom chtěli zdůraznit i důležitost toho, aby Evropská unie vystupovala jednotně, protože eh, země, kterou vy znáte dobře, ta se zrovna nechová tak, eh, že by to nějak zlepšovalo situaci. Myslím si, že zde musí být jednotná pozice Evropská unie, nemůžeme si dovolit nějakou další fragmentaci. Takže eh, je to také relevantní. A myslím si, že mm, můžeme vycházet z dobrého základu, máme eh, určitá společná témata a myslím si, že naše stanovisko posílí zprávu AFETu. Nechceme nějak kárat USA, ale chceme spíše definovat, že trans, jak má vypadat to naše transatlantické partnerství, že má vycházet ze společných uh, uh, nějakých hodnot, ale tady bohužel zrovna ti, kteří s námi souhlasí, nejsou zrovna ti, kteří jsou teď v pozici v eh, Bílém domě. Děkuji a nyní Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. My právě se vracíme z slyšení výboru AFET a tam jsme hovořili o celé té složitosti těch vztahů v 21. století a já mám dojem, že vnímáme tedy e, to, jak je e, ta situace vážná. Já souhlasím e, s tou navrženou linií. Des Handelsausschusses im Prinzip überein. Zvlášť co se týče bodu 1, z něhož Eh, vyplývá, že kdyby nešlo o USA, ale o jiný stát, o slabšího partnera, jestli bychom měřili stejným metrem. A myslím, že je správné, abychom tedy se zaměřili na, eh, na USA, protože my jsme vlastně pro USA největším exportním trhem a druhým největším eh, dovozním trhem a a existuje mnoho velkých, ale i středních a malých podniků, eh, pro které to znamená obrovskou eh, výzvu, s níž se budou muset eh, vypořádat. A proto je správné, abychom v tom stanovisku zdůraznili, že ten systém musí být založen na pravidlech a musíme učinit vše, abychom tento multilaterální systém udrželi v rámci VTO. Já jsem to naformuloval co nejopatrněji. Je zajímavé, že v tom stanovisku se hovoří i o tom, že vlastně se je potřeba se Spojenými státy dále hovořit o obsazování míst eh, odvolacího orgánu, že je potřeba ten orgán stabilizovat a zajistit naplnění těchto funkcí. A co se týče naší další eh, spolupráce, myslím, že nemusíme hovořit pouze s USA o e, dalším rozvoji vícestraného obchodního systému. Můžeme hovořit i s dalšími stranami, které spolupracují s USA a které tento vývoj musí brát v úvahu, protože bude možné postupovat pouze e, společně se všemi ostatními členy VTO. A to nejen eh, ve, vlastně v zájmu, v zájmu eh, obchodu jako takového, ale eh, v zájmu čelení společných globálních výzev. A k tomu musí sloužit společná i obchodní politika. Z toho musíme vycházet při tvorbě vztahu s USA. Děkuji. A za e FDD Ciana Begin. Děkuji. Podobně jak už zde zaznělo, i podle mě vztahy se Spojenými státy eh, nás eh, neznepokojovaly nikdy, eh, nikdy víc než teď z otázky hliníku oceli, aut nových cel a pakliže to bude nadále zhoršovat evropskou situaci, stanovisko, bude to špatné. A e, potom zde je i situace evropských společností obchodujících s Iránem. E, některé země budou zvláště, e, vlastně zvláště utrpí, co se týče obchodu s ocelí. Jedná se o Německo. Zdá se, že se jedná o útok na obchod nebo obchodní útok. A musíme tu situaci vnímat celistvě. Je potřeba zajistit, aby USA eh, hráli podle obchodních pravidel, kterými se řídí celý svět a aby nedělali jednostrané kroky. Já jsem ale znepokojena, že co se týče ocely a hliníku, eh, bude to pro ně velmi nevýhodné. My zde nesmíme sklonit hlavu, protože to by mohlo zhoršit situaci v budoucnu. Zřejmě tato vláda vnímá Evropu jako jakéhokoliv jiného partnera a ne jako privilegovaného partnera. Možná se domnívají, že prostě můžeme zaujmout společné stanovisko, ale my musíme my musíme eh, myslet na to, že i oni jsou pro nás důležitý partner. Eh, Vivian Redding. Děkuji za všechno, co zde zaznělo, pane předsedo a kolegové. Všichni se dohodneme, že je potřeba eh, dosáhnout zlepšení, ale jak? Jakým způsobem? Rozhodně ne tím, že některé členské státy individuálně budou poskytovat výhody to může učinit pouze Evropa jako jednotný celek. Ale rozhodně nevyjednávejme nic pod tlakem, to bychom rozhodně uh, tratili jako Evropská unie. Musíme ukázat sílu a i když eh, a odpovědět proti opatřeními, uh, i když bychom je třeba ani vážně nechtěli uplatnit a musíme být neústupní, pakliže nebudeme neústupní, eh, budeme považováni za slabochy, bohužel. A myslím, že po volbách v USA bychom měli posílit dialog s kongresem, protože především pomocí tohoto dialogu můžeme zlepšit vztahy, což si všichni přejeme. Myslím, že bychom měli dělat tu práci, pro niž jsme byli zvoleni a je to právě ta úroveň, kde zasáhnout můžeme. Ale měli bychom být i kritičtí, když členské státy oslabují Evropu tím, že se snaží pro sebe jednostranně získávat výhody. To potom členské státy na to doplatí. Pouze Evropa jako jednotný celek může zvítězit. Děkuji, pan Admos. Eh, ta debata je pro mě trošku matoucí, ale za prvé, pan Fabrik tu není, to je škoda, já jsem mu chtěl poblahopřát k jeho velice zralému Eh, znepokojenému příspěvku, eh, co se týče té debaty, která zazněla eh, v tom druhém sále. Co se týče situace v USA, chci říct si jednu věc. Není možné ani si prosadit, prosadit hlavu nebo jako prostě mm, osobu premiéra ve své vlastní zemi, tím méně v jiné zemi. Takže Eh, tím eh, pláčem nedosáhneme ničeho a ani to eh, nepatří vlastně do kolegia zvolených, zvolených poslanců. Chci vás ujistit jako poslanec britské parlamentní strany. I já mám, i u nás je vláda, která se mi nezamlouvá. Chci poblahopřát panu předsedovi eh, k jeho eh, stanovisku, eh, které je velice celistvé, ale vynechává kontext a to je ten, že USA má deficit 147 miliard dolarů v obchodu s EU, e i když vezmeme v úvahu 55 miliard přebytku ve službách, což normálně většinou nebývá součástí obchodních dohod a, e, a služby se e, většinou neclí, ale to je tedy ten kontext, v němž by se měl odehrávat dialog mezi EU a USA. Nebo se odehrává. Já rád čtu Financial Times, i když uh, nesouhlasím s tím, jak píší, ale Wolfgang Monkart, eh, ctěný německý komentátor, většinou ho tisknou v pondělí, opakovaně, opakovaně píše, velice jasně a intelektuálně přesně a vychází z faktů, že Německo má prostě příliš velký přebytek ve vývozu zboží. Ten přebytek je příliš velký pro EU, příliš velký i pro ekonomické zdraví světa a je zřejmě příliš velký i pro blaho německé ekonomiky a jejich obyvatel. Já jsem velikým přítelem Německa, a, ale přesto je potřeba říci, že to je potřeba v této diskusi zmínit. Pane předsedo, já bych rád upozornil na to, že tato základní fakta by se měla nějakým způsobem do stanoviska dostat. Jinak to bude velice tedy eh, pouze informované stanovisko. Děkuji, pan Morelli. Děkuji, pane předsedo. Nevím, zda můžeme do této zprávy dát prvky, eh, dávat prvky o ekonomické situaci Německa. To by asi bylo na jinou diskusi. Já se domnívám, že um, sdílíme, jsme na stejné linii, diagnostika je jasná. Um, transatlantické vztahy jsou důležité, nicméně jsou tam závažné problémy. Nikdo e, nespochybně zvolení pana Trumpa, ale vyvolá jeho, jak si nástup k moci vyvolal velké problémy. Eh, eh, role práva, eh, soudní spory a tak dále. Trump chce projevit svoji sílu a já se domnívám, že my, Evropané, máme příležitost uplatnit naši sílu a proto si myslím, že není dobré se pouštět do diskuzí Ehm, ty, ty light nebo kvóty na snížení eh, práv na ocel. Já myslím, že je dobré držet úroveň a v tomto stanovisku musíme být trošičku důvěry, hodně, jak si, si více věřit v sílu Evropy. Řekla to výborně paní Reding. Hlavně se musíme vyhnout tomu, aby členské státy se um, Mm, vydávali na bilaterální návštěvy. Měli bychom být pro jednou jednotní. A já si myslím, že Evropský parlament má mm, výjimečnou roli v této diskuse. I když je konec mandátu, i když parlament je instituce, která má své limity, tak v této věci uh, můžeme znovu potvrdit sílu Evropy, E, v nevyvážených vyjednáváních, z kterých e, vyjdeme poražení víceméně, vycházíme. Zástupně e, DG Trade, zástupce DG Trade. Děkuji, pane předsedo. My nemáme žádné vyjádření k vašemu stanovisku v této fázi. Děkuji to je pro mě dobré nebo špatné? Zdá se, že je to dobré. Dobře, e, vážení kolegové, děkuji za vyjádření. E, měl jsem určitá omezení při přípravě tohoto návrhu. Jedno to omezení se týkalo tedy prostorem, rozsahem a to eh, druhé omezení se týkalo času. Není možné eh, zajistit, aby to, o čem píšete, eh, bylo relevantní ještě následující den. A co se týče tedy jednotnosti EU, když jsem zprávu připravoval, tak jsem tak ještě Evropa jednotná byla, bohužel. Teď se ukázalo, že některé členské země eh, hledají svou vlastní cestu eh, v jednání se Spojenými státy, což není dobré, bylo by dobré zachovat jednotu. A platí to i v globálním kontextu. Jinak děkuji za všechna všechno to doplnění a poukaz na vlastně eh, dopady extern, externí eh, z těch eh, amerických opatření, dopad na možné budoucí vztahy. A i na otázku eventuálních protiopatření. Takže to je řada aspektů, které mohou zprávu zlepšit a já jsem ochoten eh, zvážit vaše pozměňovací návrhy i já nějaké vytvořím a jsem si, jistě, jsem si jist, že výsledkem bude eh, dobrý kompromis a že vypracujeme kvalitní dokument. Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy 18.00 22. května. Děkuji vám a teď se dostáváme k bodu 9 na našem pořadu jednání a to je globalizace a obchodní aspekty. Jedná se o reakci na sdělení komise, ale jsou zde i určité nové aspekty na základě eh, nové situace. pravodajem je Joachim Šustr, dávám mu hned slovo. Ja, vielen Dank, Bert. Ähm, Děkuji. Já se domnívám, že když eh, vyšel ten eh, reflexní dokument, tak nebylo tak zjevné, jaké strategi- jaká strategická změna tady mm, probíhá v roce 2020 2017 květnu byl Trump sice zvolen, ale nebylo jasné, co se bude dít. Eh, celý obchodní řád v podstatě bude takto spochybněn, že budeme znova mluvit o obchodních válkách. Eh, já si myslím, že to, co zatím je, eh, se neomezuje pouze na Trumpa, ne, že tedy nebude znovu zvolena, zase bude všechno v pořádku, ale že to jsou hlubší problémy a e, e tím se zabývá ten um, dokument využití potenciálu globalizace, proto ho vítám. Tam, že to přišlo, je na nás, abychom hledali strategickou odpověď na tyto nové výzvy. Já ze svého hlediska chci eh, prezentovat tři hlavní výzvy, které podle mého názoru mají své důsledky. Eh, výhnos, výhody globalizace jsou velice nerovně rozdělování. Máme tady nárůst nerovnosti, eh, což vedlo k politickým reakcím v mnoha oblastech z toho Trump a mnozí další tedy dělají politiku. Pak je tady posun um, váhy ve světě. Tady jsme na začátku nějakého vývoje. Je to nárůst významu um, východoazijských zemí, Číny především. Ehm, tento, ten ekonomický vliv eh, začíná jít i s politickým vlivem, i relativní ztráta významu Evropy a Severní Ameriky. I to je trend, který se bude dále zostřovat. A za třetí, a to je další věc, je nutné na toto adekvátně reagovat a e, dražit zájmy jednotlivých států. Tady fenomén stále většího mm, protekcionismu, v jednání o obchodu. Musíme tedy e, stanovit nějaké hranice pro Evropu, Eh, aby v tom reflexním dokumentu tedy byl, byla obsáhlá komplexní odpověď. Bude nutná změna paradigmatu, významná. Eh, musíme vycházet také z toho dokumentu z roku 2015, Eh, cíle udržitelnosti OSN, klimatické cíle. To musí být základním směrem další mm, politiky. A i obchodní politika by měla jít v těchto souvislostech. Je to mm, strategická odpověď na nové výzvy, aktuální výzvy světa. Eh, v podstatě jsou to mm, dvě oblasti. Jednak tomu se musíme posilovat směrem dovnitř a tomu se musí odrážet v té zprávě naše, náš vlastní vnitřní trh, naše měna, která musí být upevňována, současně mezinárodní konkurenceschopnost, což znamená digitalizaci a také energetickou bázi naší ekonomiky. A to souvisí s ochrannými nástroji, které také potřebujeme, ehm, screening investic, což také potřebujeme také je nutné, aby naše strukturální opatř, eh, opatření přizpůsobení šly ve prospěch znevýhodněných regionů a skupin obyvatel. Současně potřebujeme silnou odpověď směrem ven. Znamená, multilateralismus musí být zdůraznit, kdykoliv se podaří hledat multilaterální řešení a současně ofenzivně. um, um Mm, dále sledovat regionální a bilaterální dohody, aby jsme se neorientovali jenom na, vnit, na volný obchod, ale na spravedlivý eh, obchod, který respektuje udržitelnost. A mm, tady také si myslím, že potřebujeme úsilí ve střednědobé perspektivě, kde budou mnoha opatření. Jednak eh, musíme zohledňovat naše sousední regiony z politických důvodů, jako je migrace, potřebujeme rozvojovou perspektivu investicích a obchodu pro rozvoj afrických zemí, ale myslím, že má také smysl se zaměřovat na politiku na východ. Ehm, usilovat o silnější spolupráci tedy s euroazijským prostorem potřebujeme strategickou odpověď na tyto výzvy. Um proto musíme jít skutečně jít tímto směrem, abychom mohli říci, že jednak tedy um, v tom dokumentu jsou důležitá východiska, a něk- ale některé oblasti je tak nutné zdůraznit. Těž jsem rád, že můžeme vést strategickou diskusi, protože aktuální výs- výzkum ve světě ukazuje, že nyní stojíme před mm, větší, jaksi, většími změnami, než jsme si dlouho mysleli. Paní Andekvine je první eh, stínou zpravodajkou za EPP. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, když se Evropa zbudila a uvědomila, že jsou tady rizika a výzvy globalizace, dohody o volném obchodu s USA mm, Kanada vedlo k demonstraci a to vedlo ke změně tónu. Reflexní dokument v roku 2017 využívání potenciálu globalizace um, poskytuje vizi, jak reagovat na výzvy globalizace, ale důležitější je, aby eh, komise Eh, uznala, že komise musí být spravedlivější, musí být pozitivní, nejen pozitivní, ale i negativní ehm, dopady, mm, výhody globalizace by měly být distribuovány spravedlivěji. Reakce nesmí být uzavřít hranice. Eh, obchod, měl by to být obchodu o lidech a v aplikaci pravidel, aby se ukončilo snižování mest špatné podmínky pro zaměstnance, sociální dumping a vykořišťování. Podniky musí zastavit nefér praktiky. Nadnárodní firmy musí být zodpovědné za vyhýbání se daní a vyhýbání se pracovnímu právu. Pokud evropské firmy obchodují mimo Evropskou unii, musí e, své odpovědnosti Eh, předávat dál v dodavatelském řetězci. Musíme eh, zajistit, aby politici zachovali eh, určitou kontrolu nad globalizací, které se často, nás často zdá mimo jejich dosah. To je jenom jeden aspekt širšího fenoménu. Hm, všichni se těší na UEFA eh, šampionát v Kijevu. Všichni sledovali Eurovision Song Contest, eh, soutěž tedy v mm, a technologie všechno zbližuje, technologické eh, je, dodavatelské řetězce se posunují mm, ve výrobě, aby mohla být ohrožena automatizací ale protekcionismus je intelektuálně línou odpovědí na výzvy globalizace. Uzavírání hranic, protekcionismus bude mít dominový efekt pro všechny, poškodí importéry, exportéry i spotřebitele. Proto naše obchodní dohody pomáhají našim firmám, aby zůstaly konkurenceschopné. Současně ale můžeme přispět k um, lepší mu řešení globalizace pro všechny. Naše dohody e, obsahují závazky všech, včetně, včetně nejvyšších e, zdravotních e, jiných standardů. Je možné implementovat potřebné reformy a donutit cizí vlády, aby přestali s dumpingem a levnými experty do Evropy. Zachování konkurenceschopnosti je způsob využití potenciálu globalizace. Vzhledem k tomu, že část příjmů, nebo třetina příjmů je z obchodu se zbytkem světa. Je to jedna z velkých výzev pro mezinárodní obchod, ale není důvod obávat se globalizace, protože všechny politické nástroje máme k dispozici, jenom je musíme správně využívat. Evropské instituce hmm vidí, že existuje problém, že to musíme řešit společně. Jménem EPP se těším na spolupráci na tomto materiálu. Děkuji za EKR. Děkuji. EKR vítá návrh eh, komise k eh, využití potenciálu globalizace a sdílí mnoho prezentovaných cílů jasné, že globalizace a technologický pokrok vytvořily mnohé příležitosti pro podniky spotřebitele. Ekonomické komerční zájmy jsou nyní globální. Um, spotřebitelé, produkty se prodávají, eh, kupují, je to stále všechno více propojené, data se poskytují, mm, přesunují rychle přes hranice což vytváří nové příležitosti, ale samozřejmě také s tím přicházejí výzvy a my musíme být schopni jim čelit. Pak je tady také výzva veřejného mínění. Stále více lidí obvinuje obchod z eh, ztrát. Eh, my musíme prokázat, že obchod je um, Eh, dobrý. Proto využitím globalizace musíme zajistit, aby byla obrana obchodu, by bylo co nejtransparentnější jednání. Musíme zlepšit konkurenceschopnost, regulační zátěž, především pro malé podniky. Musíme se zaměřit na udržitelný rozvoj a obchod a musíme se dívat dopředu na digitální obchod, nové technologie, jak Eh, díky nim zajistit růst naší ekonomiky. To jsou tedy naše návrhy. Doufám, že se dostanou do té zprávy. Děkuji za se, zelené sjatnotole. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajím. Myslím, že tento dokument komise využití potenciálu globalizace, obchodní aspekty je dobrým doplníkem Eh, dokumentu Trade for All, obchod pro všechny. Otázka je, jak tyto myšlenky implementovat, aby globalizace byla akceptovatelnější pro občany a aby planeta byla udržitelnějším místem. Myslím, že hlavní problém je, jak může tedy Evropská unie globálně stanovit pravidla místo toho, aby pravidla byla vnucována. Já bych chtěla využít příležitosti, možná dva příležitosti. Nařízení o ochraně dat. To je příklad, že Evropská unie se stává možná takovým tvůrcem globálních pravidel to budeme muset mít na paměti, že je tady potenciál, my ho jenom nevyužíváme plně. Další věc. Ehm, Evropská unie byla již leta v čele a k ní je pařížská dohoda tím, čím je a my musíme zajistit, aby se to odráželo v naší obchodní politice otázka je, jak komise um, bude mm, reagovat na ty nápady v tomto dokumentu, jak komise uh, zajistí, že lidská práva budou mm, mm, nabývat na, výzkam, na významu. Um, Obávám se, že komise považovat diskusi o mm, vynutelnosti této kapitoly za uzavřenou. Já si myslím, že to je chyba, že musíme pokračovat v diskusích. Ehm, v tomto máme tady dobrý příklad diskuse, kterou by měla pokračovat dnes dopoledne, když mluvíme o modernizaci dohody EU-Mexiko, kde hrozí, že se z toho stane prázdný slib neudržitelného vývoje. Samozřejmě jsou tady úspěchy, eh, bych řekla, že nástroje na um, um, podporu obchodu je jedním z takových nástrojů, které musíme, kde musíme pokračovat v podpoře. Je to um, velký inovativní krok, jak eh, zajistit um, aby tyto hlediska vstupovaly do, eh, eh, do, do jednání. Jak se bude vyvíjet tato metodologie dál? Jaký bude časový harmonogram? Děkuji, Gue. Helmut Scholz ještě jednou. Ano, já bych chtěla, aby si jako první vzala slovo Anemarie a pak až já. Jestli vám to nevadí, Takže já jsem chtěla říct si, že musíme hovořit nejenom o přínosech globalizace, ale i nedostatcích, protože a musíme hlavně brát ty nedostatky nebo ty eh, negativní věci vážně, nesmíme je trivializovat, nesmíme je banalizovat. A protože jinak, pokud to tak budete dělat, tak eh, budete sloužit zájmům eh, nadnárodních společností a nebude to dobré pro obyčejné lidi, pro společnost a také ani pro cíle udržitelnosti. Ehm, demokracie je také podkopávána. Navíc některé věci se k nám dostávají zadními vrátky, aniž by to na to měly nějaký vliv vnitrostátní parlamenty. Nadnárodní firmy rovněž jsou těmi subjekty, které mají vliv na různá pravidla. A um, zahraniční investoři získávají přístup do takových zvláštních paralelních systémů, kam vlastně nemají přístup občané ani třeba eh, neziskové organizace. Eh, navíc eh, můžou mít z toho prospěch firmy, které třeba porušují lidská práva. A jak, jak je to s těmi cíly udržitelného rozvoje? to je vlastně jenom taková potěmkinová vesnice. Není to skutečná úsilí, takže potřebujeme více demokracie, více udržitelnosti a já bych ráda, aby komise opravdu usilovala o tyto cíle a chci se zeptat, jak je chce aktivně prosazovat. Ano, děkuji. A nyní Helmut Scholz. Děkuji. Já chci výslovně poděkovat zpravodaji, že eh, nás uvedl do složitosti tématu a děkuji také komisi za to, že s tímto vědomím se tohoto tématu ujala, i když, jak někteří kolegové praví, vlastně tu strategii vede dále a hovoříme v roce 2018, rok před evropskými eh, volbami. A hovoříme o obchodní eh, strategii pro všechny, bude, eh, bude nová komise. Nevím, jestli vážně tedy vezme všechno to, na čem se tady eh, dohodneme, jestli to vše bude dodrženo. Já chci hovořit o eh, dvou aspektech, které na tom tématu eh, považuji za významné. My často zaměňujeme globalizaci a internacionalizaci. Eh, pro mě je globalizace objektivní proces, který eh, vlastně je eh, shodný s vývojem produktivních sil. A stojíme před nezbytností, aby členské státy, Evropská unie, národní státy, jestli je to stále ještě ta nejvhodnější struktura, která dokáže držet krok s tímto vývojem a Eh, která dokáže jej zasadit do nějakého rámce. O tom bychom měli uvažovat, protože jestli bereme vážně to, že máme ještě 12 let, vlastně co se týče vývojové, eh, rozvojové agendy 2030, jestli to máme ještě úspěšně schválit, tak musím říci, že zdaleka ještě nejsme u cíle, budeme se tomu muset vážně věnovat. A když se podíváme na cíle, těch 17 cílů, více než 140 programů, které jsou velice konkrétně nastaveny, tak jak komise, tak Evropský parlament a i členské státy, vlády na vnitrostátní eh, úrovni si musí položit otázku, co s tím eh, uděláme abychom se této otázky tedy nějak realisticky eh, zmocnili. A pak se ptám, jestli ta zpráva, kterou parlament vidí sociálně, jestli tedy tuto složitost vlastně ta zpráva také obsahuje. Já se v tomto směru velice těším na produktivní a zajímavou eh, spolupráci s pravodajem i s ostatními stínovými zpravodaji, abychom skutečně jako Evropský parlament přispěli eh, eh, úspěchu, abychom byli, parlament, abychom byli partnerem Evropské komise i rady. Děkuji a nyní Jutk Darling. Ano, děkuji za slovo. Já vítám tento diskusní dokument komise. Vítám, že hovoříme o této věci a také děkuji panu Šalchymovi Šusterovi za slova na úvod, ale já bych ještě možná chtěla něco říci když eh, někdo řekl, že eh, je to vlastně pouze kvůli té diskuse a kvůli tomu takovému veřejnému pobouření ohledně dohody CETA a TTIP, tak kvůli tomu, že jsme zahájili toto téma. Ale mm, pokud máte takové zkušenosti, jako je třeba, eh, má zkušenost ze severovýchodní Anglie, kde dochází k deindustrializaci, tak zjistíte, že vlastně tato debata se vede v mnoha regionech, v mnoha městech, zejména v regionech, kde eh, opravdu ta globalizace má dopad, mm, jak pozitivní, tak negativní. A taková mantra, že globalizace je něco pouze pozitivního, tak to dnes vede k určitému cynismu v mnoha debatách protože mnoho lidí eh, pociťuje negativní dopady, jak jednotlivci, tak sektory, tak eh, určitá mm, komunity. A těto negativně postižení pak mají pocit, že vlastně nikdo nebere vážně. Já už dlouho o tom hovořím a dlouho varuji. Mm, také mm, to hlasování Brexit eh, hlasování, aby Evropská, aby Spojené království odešlo z EU, tak to spíše byl takový hlas lidí, kteří vlastně bojovali proti negativnímu dopadu globalizace na jejich komunitu. A myslím si, že i v USA zvolení prezidenta Trumpa eh, v některých eh, státech také bylo takovou spíše takovou protestní reakcí a možná, že lidé si úplně neuvědomovali, pro co hlasují, že vlastně hlasují pro politiky, kteří mají úplně jiné vize, než jak to působilo. Ale myslím si, že opravdu tato debata je zásadní, protože zde musí být důvěra v Evropskou unii, důvěra v její politické koncepce a také i v sociální a podpůrné eh, struktury Evropské unie pro ty, mm, kteří jsou v nějaké obtížné situaci. Jsem velice ráda to, co říkal stínový nebo stínová zpravodajka, eh, že je důležité, aby firmy nesly svou odpovědnost. Musíme usilovat o udržitelnost, potřebujeme pravidla jak pro lidi, tak také i pro firmy. To je takový eh, zásadní bod. Ale zároveň nesouhlasím s tím, že eh, nemáme dostatek nástrojů, protože jsou zde takové příklady. Za prvé, eh, obchod a udržitelný rozvoj. Potřebujeme zásadně dobrou debatu o vymáhání kapitoly o obchodu a udržitelnosti, protože jinak bude ohrošena důvěra v obchodní politiku založenou na hodnotách náš systém teď nefunguje, například neřeší otázku porušování práv pracovníků nebo ohrožování životního prostředí. A nikdo to nebere vážně. A za druhé, na národní úrovni i v některých odvětvích eh, je silné volání potom, abyste bylo opravdu taková ta to řádné, mm, řádná zpráva věcí, a mm, v některých členských státech to dobře funguje. Francie, mm, Spojené království, Nizozemsko, Německo, tam jsou určité iniciativy, ale pak vlastně v jiných zemích to není, takže měla by zde být určitá politika eh, odpověd, eh, společenské zodpovědnosti firem a takové té due diligence, té, mm, té zprávy z eh, dobrého hospodáře. A potřebujeme také usilovat eh, o řešení celého toho dodavatelského řetězce, celého globálního dodavatelského řetězce a tak, pouze takovým způsobem pak budeme moci v budoucnu těžit z přínosů globalizace. Děkuji. Nyní paní Maria Arena. Děkuji. Já bych mm, se připojila k tomu, co bylo řečeno, ehm, že tady takový dvojí jazyk. Je pravda, když se podíváme na dokumenty komise, tak je tam hodně e, dobrých záměrů, co týče zvláštní globalizace s uznáním negativních e, dopadů té divoké globalizace, což je postoj, který byl zaujat e, po kritice, která byla formulována v rámci jednání dohod jako TTIP a další. Vedle toho jsou eh, komerční dohody, které se nyní projednávají. A tady vidíme problém na, ze strany komise, jak si přejít od slov k činům. Říci, že budeme zvládat um, um, globalizaci do roku 25, když um, mluvíme o jednání Eh, eh, dohodách, které vstoupí v platnost 2020 a které jdou proti tomu, tak to je dvojí jazyk, to je dupl. A v tom už se občan nevyzná. Občan nechce zastavovat globalizaci. On říká, že je třeba nás chránit. Neznamená to protekcionismus, znamená to, že budou určitá pravidla této globalizace. Když se podíváme na občany, tak oni nejsou proti ochraně investic. Oni chápou, že pokud eh, jsou investice světa, tak jsou určité systémy, které je eh, který se investuje ve světě, tak nejsou mm, nutně systémy ochrany, takže je dobře, že zase řeknou OK. Na druhou stranu, když se pokusíme představit si ochranu, mechanismus ochrany občanů, jejich základních práv, pracovních práv eh, nebo ekologických práv, tak mm, můžeme bez diskusy setkávat se s nevládními organizacemi, ale každopádně je třeba, eh, aby existovaly sankce při porušování těchto práv. Pokud budeme kreativní, při ochraně investic. Myslím, že je třeba chránit investice. Pak potřebujeme stejnou angažovanost při ochraně základních práv pracovníků, občanů a životního prostředí. Takže tady máme dvojí um, postup. Um, toto je náš e, postoj a tady ne, budeme a nebude mechanismus sankcí, protože nejsme pro mechanismus sankcí. A tady ten je skutečně obtížné akceptovat. Já doufám, že v rámci těchto diskusí budeme moci zajít něco dříve, než jenom deklarovat záměry a pokusit se už teď vyměnit obchodní dohody, o kterých se teď vyjednává. Děkuji. Děkuji a nyní žádám zástupkyni výboru regionu paní Fanely. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás eh, přizvali na vaše dnešní jednání. Eh, téma využití potenciálu globalizace je velice citlivým tématem pro regiony, pro města. Stále zejména v dnešní době ve světě. Takže potřebujeme hledat solidní řešení na stávající problémy. Pokud se nám nepodaří na ně zareagovat, tak eh, zde dojde k velké škodě. Musíme zajistit to, aby globalizace, abychom ji globalizaci jaksi měli pod kontrolou zde v Evropě. My jsme vypracovali dvě stanoviska, jak využít potenciál globalizace a také jsme se tam dívali i na dopak, dopad obchodu. A jsme velice rádi, že dnes můžeme přispět i k vašemu stanovisku na toto téma. Mm, myslím si, že váš úvod byl velice dobrý Potřebujeme posílit odolnost svých eh, věsnic, měst a regionů a musíme rovněž zaručit to, že i oni sami budou mít nástroje, jak čelit globalizaci. Zaznamenali jsme v textu jednu věc, kterou musíme zdůraznit. Musíme mít úlohu pozorovatele v té skupině těch, kteří budou mm, připravovat tyto dohody. Já bych chtěla říci, že právě pro regiony je zásadní, aby byly při těchto jednáních zastoupeny. Také jsou zapotřebí studie o územním dopadu při jednání těchto dohod. Je důležité, abyste ještě předtím, než zahájíte ten proces, ještě předtím, než se něco podepíše, abyste bylo toto studie o Eh, územním dopadu. A víme, že samozřejmě na každý region to, ten dopad může být jiný. Někdy může být pozitivní a jindy negativní. A tyto studie, tyto analýzy umožní potom vytvořit kvalitnější rozhodnutí, které bude vycházet z dat, z údajů a toto by tedy také mělo být v těch dohodách. A zároveň nám to pomůže mm, oslabit eh, případný negativní dopad. Pokud byste si třeba mysleli, že některé regiony nebo města pardon, tedy nesmíme, nesmíme mm, jak si podcenit to nebezpečí toho, že některé regiony nebo některá města nebudou schopny se sami vyrovnat s globalizací. Takže je dobré, abychom eh, poskytovali příslušné služby, aby ty služby byly co nejblíže občanům, to je všechno velice důležité, zejména ty různé sociální služby. A je také důležité, aby regionální a mm, místní orgány mohly flexibilně investovat, aby byly odolnější vůči dopadům globalizace. A pak ještě chci zdůraznit ty dva body, které jsou pro nás nesmírně významné. Týkají se dohody o víceletém finančním rámci. Je to totiž eh, také propojeno i s tématem globalizace. Já bych chtěla hovořit teď o sociálním dopadu globalizace. Pevně věříme, že Územní soudržnost a finanční zdroje nutné na tuto soudržnost musí být eh, koncipovány moudře, eh, abychom byli schopni řešit problémy a zejména sociální problémy. A pak je zde ještě druhý aspekt, ten je také nesmírně důležitý a ten je také pro nás eh, velice významný. Domníváme se, že co se týče víceletého finančního rámce, měl by Evrop, měla by Evropská komise přijít s, s robustním návrhem. My bychom vás rádi požádali, abyste nás podpořili v tom, abychom byli schopni reagovat na i třeba různé takové sociální e, tísňové situace k nímž dochází. Třeba jsme teď slyšeli od naší anglické kolegyně, že se obává třeba určitých negativních dopadů po Brexitu. Takže jde o pomoc těm, na které to negativně dopadne. Nesmíme se potom k tomu otočit zády, k těm regionům a k těm územím, k těm oblastem musíme být rovněž konkurenceschopní na světové úrovni. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí s touto zprávou. Děkuji. A nyní za komisi pan Luka de Karli. Děkuji za slovo, děkuji panu zpravodaji, děkuji poslancům a poslankyním, kteří se vyjádřili v diskusi. Asi si vzpomínáte, že dokument o globalizaci vydala komise eh, ve stejné době, kdy byl zveřejněn projev o stavu Unie. Není to žádná nová strategie, asi si vzpomínáte, zkrátka bylo to ta součást té, toho principu Trade for All, ale trochu více se tam eh, komise zaměřila na čtyři hlavní body, které teď zdůrazním. Za prvé, nadále si myslíme, eh, že Eh, je důležitá eh, spolupráce v oblasti ekonomiky, i když třeba prezident Trump si to nemyslí. Takže my i nadále chceme, eh, aby se vyjednávaly dohody o volném obchodu, například teď s Austrálií a s Novým Zélandem. A další věc, kterou rovněž zdůraznil pan Juncker, chci říci, že nejsme nějak naivní, nemyslíme si, že ekonomická otevřenost všechno vyřeší, potřebujeme zároveň pravidla, potřebujeme reciprocitu a z toho důvodu také jsme třeba řekli, že potřebujeme schválit nový, novou metodiku pro eh, obraný eh, mechanismus, eh, vyřešit problémy s Čínou, s dumpingem, také otázku screeningu přímých zahraničních investic. A také zde bude ještě ten legislativní název, který se týká nástroje pro zadávání veřejných zakázek. Mm, pak eh, tam ještě zdůrazňujeme, že hodnoty jsou zásadní. Nejedná se tam pouze o ekonomické otázky, ale také o prostředky, jak prosazovat naše hodnoty. A v tomto kontextu, jak využít potenciál globalizace, tak bych ještě chtěl také eh, říci, že je zde mandát, aby vznikl ten vícestranný eh, soud v rámci VTO, také, pardon, ten, aby, aby vznikl ten Mezinárodní investiční soud a myslíme si, že opravdu to je něco, k čemu, eh, co teď během minulých let pokročilo. Také usilujeme o zlepšení transparentnosti. Vyslechl jsem si několik poslanců, kteří říkali, že k uzavírání těch obchodních politických smluv dochází spíše za zavřenými dveřmi, ale my v tom sdělení jsme třeba řekli, že zveřejníme ty naše dohody o vyjednávání s Austrálií a s, novou, s Novým Zélandem, to je opravdu docela revoluční krok. Ehm, zveřejňujeme dokumenty a pro nás to byl takový způsob, jak dát více moci i vnitrostátním parlamentům, aby se k tomu mohli vyjádřit a aby jejich hlas mohl zaznít. Třeba, mm, aby se vyjádřili k tomu, jak ta budoucí smlouva dopadne na jejich zemi. No a třetí takový, eh, důle, eh, takové třetí poselství je to, že pokud Evropa chce využít potenciál globalizace, tak eh, musíme být jednotní a v tom stanovisku se hovoří o tom, co je vlastně kompetenci Evropské unie. Samozřejmě ten politický proces zapojí i místní orgány území, ale pak je tam ten rozhodovací proces ten musí být efektivní, legitimní, musí tam být garance, eh, bude tam Evropský parlament, vnitrostátní parlamenty, které mohou také v rámci nebo v Národní rady, které mohou na radě také představit svou pozici. No a na Nakonec eh, ještě, jak už jste sám říkal, pane předsedo, je lehké jenom mluvit o něčem. Je důležité, abychom ukázali také, zda se nám daří ty sliby plnit nebo ty závazky plnit. A já tam chci říct, že tam je také určitý postupový graf, který ukazuje, co, čeho už jsme dosáhli a co ještě nám zbývá učinit. A pak mi ještě dovolte dva body. Za prvé, někdo zde zmínil ten fond pro přizpůsobení se globalizaci. Komise navrhuje asi navýšení prostředků o 50 ale jde o to, že ten fond má takovou strukturu, že má e, právě posílit odolnost vůči různým změnám. Nemusí, může to, můžou to být třeba technologické změny, societální změny, různé vnější tlaky. Takže my se nad tím ještě zamyslíme, stanovíme tam priority. A pak ještě chci říci, že bylo mnoho volání po mm, tom hesle obchod a udržitelný rozvoj. My o tom rovněž hovoříme často. Otázkou není, zda tam dávat sankce či ne, ale zda to přináší výsledky v praxi a máme pocit, že díky tím našemu přístupu, tam je tedy dialog, eh, veřejný tlak, pak ještě 15 eh, bodů, jak vlastně zatlačit na partnera. Takže díky tomu pak získáváme v praxi výsledky. Ano, je pravda, že ohledně toho posledního bodu tam máme velké rozdíly. Navíc ten postup nebyl takový, aby adekvátně respektoval parlament. Vlastně jste to všechno nějak uzavřeli, aniž jsme o tom věděli. Myslím, že i rada se to všechno dozvěděla asi hodinu předtím, než to měla schválit. Takže těch 15 bodů, takže to bylo k procesu. A co se týče obsahu, já si myslím, že těch 15 bodů, které tam jsou, to už dávno se mělo všechno udělat. Klidně se to mohlo udělat, to není nic eh, speciálního. Ale spíš si myslím, že to bylo jaksi takový, mm, že se komise nezachovala eh, s respektem vůči těm ostatním institucím a je to také i určitý bod, nebo určitý, určité poselství do budoucna, um, jak to bude vypadat s tou spoluprácí. Joachim. Ve stejném směru já chci říci, že musíme jasně vycházet z toho, co vlastně komise napsala v květnu 2017. Dnes už máme více informací a ty příspěvky Eh, zpravodajky ukázaly, že to bude zajímavý základ pro diskusy. Já doufám, že bude pokračovat, protože globalizace určitě nabízí mnoho příležitostí. Jsme jednotni v tom, že v minulosti se mnohé nepodařilo, byly chyby a to musíme vnímat jako výzvy, největší výzvou asi budou cíle udržitelného rozvoje, protože když nenaplníme, tak eh, vlastně světu připravíme mnoho problémů. Musíme naplnit pařížské cíle. To je eh, další věc. Já mm, se na to těším a myslím, že ta diskuse bude eh, velice dobrá. Beru také v potaz upozornění Helmuta Šelce, že je potřeba vzít v úvahu složitost celé situace, ale když se na to podíváme, vlastně Eh, reálně, tak jedna věc je, co eh, chceme napsat a druhá věc, co napsat můžeme, protože eh, jsou někteří, kteří, kteří tedy vývoj ve světě vidí jinak než my, určitě Trump ho nevidí stejně, rozhodně se shodneme na tom, že odmítáme protekcionismus rozhodně úmyslný, protekcionismus, tak jak jej praktikuje Trump. To musíme napsat. Co je potřeba udělat pro naši vlastní ochranu, jak se posílit, kdo jsou našimi spojenci, jak se na to dívat z hlediska, z hlediska udržitelnosti a je, že je potřeba také zlepšit proveditelnost. Není to tak, že udržitelnost je pro nás úplně primární cíl. My musíme dbát na to, aby veškeré naše konání bylo vlastně v souladu s udržitelností. Takže z tohoto úhlu musíme hodnotit i obchodní politiku. Někdy nepřispívá k udržitelnosti, někdy ji naopak e, oslabuje. Takže na to bude potřeba nabídnout strategické odpovědi. Kvůli tomu také tu zprávu vypracováváme. Já si myslím, že ta debata bude dobrá a stínoví zpravodajové přišli s řadou vstupů a myslím, že to bude celé zajímavé. Děkuji. E, následovat tedy bude debata o návrhu zprávy. Výměna názoru. A další bod, souhodný rozpočet Evropské unie. Co se týče obchodu, já jsem velice rád, že tady mám oba dva spoluspravodaje eh, hlavního výboru. Je tady pan Vioty a hned mu předám slovo. Grazie, grazie presidente, eh, grazie colleghe, e Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolegové. Děkuji za to, že jste mě dnes pozvali na zasedání vašeho výboru. Já už jsem absolvoval eh, dlouhé kolo eh, účasti na schůzích téměř všech výborů a byla to důležitá série schůzek. Pochopila mi totiž pomohla mi pochopit některé pasáže, někdy totiž vidím jen čísla a někdy nevidím ty problémy za nimi, takže pro mě bylo velice eh, důležité se setkat se zástupci všech výborů. Ten hlavní důvod, proč eh, jsem sem přišel, je vás vyslechnout nejprve eh, několik poznámek z mé strany. Kolegové se v minulosti pilně snažili a e, ve výboru pro rozpočet pilně pracujeme. Nejde ani o to získat maximální podporu od jednotlivých skupin, ale o podporu od celé instituce i od výborů. co se týče našeho mm, stanoviska, naší pozice v trialogu. Chci tedy vyslechnout vaše návrhy a vím, že zítra se koná důležité hlasování o mikrofinancování pro Ukrajinu a i to, toto číslo je velice relevantní. Problém ovšem spočívá v tom, že dnes o tom musíme hovořit bez toho, abychom viděli návrh rozpočtu od komise. Ten bude schválen 23. května, takže bude potřeba vyčkat do příštího týdne, abychom zjistili, jak vůbec ta čísla vypadá, vypadají, jestli nás čekají příjemná anebo naopak nepříjemná překvapení. Jsem tedy zde, abych vyslechl vaše názory a návrhy. Děkuji a náš zpravodaj ano, eh, pro mě je velikou ctí to, na tomto eh, moci pracovat. Eh, ne často uslyšíte politika, který by řekl, že přišel naslouchat, takže i já využiji té příležitosti a pochválím vás, vážíme si toho. Já jsem vlastně napsal knihu o obchodu, to nikdo ani neví mimo kolegů z EKR a možná, že později se jí dostane většího zájmu než do posud, ale moje poznámky budou obecnější, nejen co se týče, ne, nebudou se týkat jen obchodu. Za prvé si myslím, že je potřeba podpořit malé a střední podniky. My teď víme, i když v 70. letech to jasné nebylo, že malé a střední podniky vedou ekonomiku ne, že by ji následovali. A jsou to právě tyto malé a střední podniky, které, eh, kterým vděčíme za růst a inovace. To by měl odrážet i evropský rozpočet. Za druhé, makrofinanční pomoc. Tady bych poprosil o vysvětlení, jestli evropský rozpočet do toho do té alokace započítává i příspěvek Spojeného království přes státní podporu. Jak asi víte, Spojené království má obrovský rozpočet, co se týče co se týče eh, co se týče uh, podpory. Ten rozpočet je, řekl bych, nafouklý část tohoto rozpočtu vlastně plyne do eh, evropské makrofinanční pomoci. Takže by mě zajímalo, jak vypadají vaše výpočty, jak budou vypo- vypadat po březnu příštího roku. Za třetí, to stanovisko, s nímž si přijít, je to, že makrofinanční pomoc by měla vycházet z potřeby a ne z politiky. Evropská eh, unie má i pomoc návaznosti na obchod, což je definováno jako eh, evropská pomoc pro eh, obchod. Já má, dávám přednost tedy heslu obchod, ne pomoc. Stálo by za to se nad tím zamyslet. V těch obchodních smlouvách existuje zajímavá statistika. Když si projdete evropské eh, obchodní dohody, což je užitečné trávení času, já jsem si pročetl všechny a HDP těch zemí, jenom devět z těchto zemí má eh, větší HDP než Dánsko a nikdo z těch zemí, žádná z těch zemí nemá větší HDP než eh, Spojené království. Ku příkladu, eh, ku příkladu když finalizujeme eh, obchodní dohodu EU-Japonsko. Eh, z toho vyplývá problém, který Evropa má, když uzavírá tedy zásadní obchodní dohody. A chci také upozornit, že lidská práva a práva pracovní, i když jsou správná a oprávněná, tak pro ně obchodní dohody nejsou tím správným fórem. A konečně odmítám názor, že obchod by měl být nástrojem pro tvorbu růstu a e, pracovních míst. To není nástroj zahraniční politiky. Já jsem řekl, že nechci hovořit výlučně o obchodu, a mám tedy tři eh, velice stručné body. Za prvé, Evropská eh, Spojené království odchází a nebude do evropského rozpočtu přispívat. To by si měl evropský rozpočet uvědomit a mnohé členské státy budou muset zvýšit svůj příspěvek to pravděpodobně bude pro některé členské státy velice, velice složité. Dále členské státy v eurozóně jsou ze smlouvy povinny snižovat svůj domácí deficit. Z toho vyplývá, že až eh, Spojené království odejde, tak Evropská unie by měla snížit svůj rozpočet. Ale a jednou jedním, eh, jed, jedním z, takovým, eh, z takových prostředků úspor je rozhodně jedno sídlo Evropský, pro Evropský parlament a ne dvě. A potom jeden gigantický úkol. Eh, Lucemburg, Lucembursko je nejbohatší zemí, co se týče příjmů na hlavu, patří k pěti nebo šesti nejbohatším zemím světa i přesto je tam 2000 tedy <clears throat> pracovních míst v Lucemburku a bylo by mnohem užitečnější eh, tato místa eh, relokovat do zemí, které to opravdu eh, potřebují, třeba jich Itálie anebo Bulharsko. Těchto 2000 pracovních míst by bylo dobře relokovat. Ne, je naprosto nelogické, aby byla v Lucembursku. nemo, já jsem se nechtěl vzdát té příležitosti, když, jsem, když jste sem, pane kolego, přišel naslouchat, tak děkuji kolegům, že mě vyslechli. Děkuji. Děkuji. Takže šest minut vysvětlování. Stínový zpravodajové, pan Fjellner zde není, ale paní Alokiny. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji já budu hovořit eh, místo kolegy uh, mého kolegy z EPP. Několik málo poznámek. Za prvé, EPP podporuje základní principy pokynů EP pro rozpočtový postup pro rok 2019. Za druhé, Prostředky vynaložené na evropský rozpočet je potřeba prioritizovat tak, aby zlepšovaly život našich občanů, aby mohli sklízet plody globalizace. Obecně to znamená investovat do výzkumu a inovací, aby naše ekonomiky byly mezinárodně konkurenceschopné. Co se týče obchodní politiky, tady je třeba aby komise naplňovala svou ambiciozní eh, agendu obchodní politiky tak, aby podniky, zvláště malé a střední, mohly snadněji obchodovat. Důležitým nástrojem je také pomoci jim snadněji se přizpůsobit pravidlům pro zemi původu. Obecně se těšíme na návrh stanoviska a i na debatu. Děkuji a za sociální demokraty Alessia Moska. Děkuji. Doufám, že naše komentáře budou um, začleněny do vaší závěrečné zprávy. Naše stanovisko je trošku jiné než to, co prezentoval zpravodaj. Několik komentářů. My máme naše priority, ehm, které, nejs, které jsou jiné než priority prezentované minulý rok. Globalizace by neměla na nikoho zapomínat a my chceme být konsistentní, co se týče eh, různých našich politik. Chceme um, Ehm, aby tady bylo možné ehm, eh, přinášet s vlastními příspěvky. Hmm, je třeba, aby financování mělo jasně stanovenou cíl, jasně stanovené cíle. Jsou tady tři hlavní body. Musíme znovu Eh, zvážit Evropský globalizační fond, protože musí být efektivní. Nejenom mm, pokud bude krize, ale také by měl reagovat na mm, koordinovanou práci, na například analýzu dopadů, to by se dalo dále rozvíjet, mohlo by to hrát nejenom nenutně preventivní roli, ale mělo bych to, mohlo by to být um, v počátečních fázích té krize. Dále se můžeme zamyslet nad um, obchodním dohodami. Máme tady ACP, máme řadu dalších byly požadavky, aby se Mm, tam podíleli nevládní organizace, ale to není možné, aniž by bylo financování. A oni se musí účastnit, občanská společnost se musí účastnit především, co se týče monitorování. Já chci, aby dohoda byla efektivnější. Bylo by, byl by to i příspěvek k ekonomickému aspektu. My se snažíme toto zdůrazňovat. A minulý rok jsme se nám konečně podařilo eh, prezentovat um, naše projekty, které chci znovu navrhnout a doufám, že dostaneme ještě co nejvíce podpory a budeme schopni to v tomto regionu využít. Děkuji. Pan Lunes měl, se měl vyjádřit k tomuto bodu. EKR eh, eh, e si nemyslí, že bychom se měli věnovat eh, prostředky ruskému rozpočtu a zvyšovat je, pokud nestabilizujeme nespla, nevyplacené závazky. Takže Eh, než nebudem, neuvidíme více návrhů, tak nebudeme jsme připraveni jednat o konkrétních návrzích. Hm, já bych zopakovala eh, návrh zpravodaj, co se týče podpory malých a středních podniků, podporu podnikání. Měli bychom ehm, si lépe stanovit priority a ne, ne prostě žádat o víc. Děkuji, pokud um, jsou nějaké další tedy žádosti. Ehm, to mě připadá skutečně zajímavé. Ehm, co jsem chtěl říci je, to říkal můj kolega před několika mm, nej, o fondu globalizaci. Myslím, že se skutečně musíme zamyslet nad um, Eh, dalšími možnými fondy. Myslím, že to bude dobrý způsob, jak projevit empatii vůči občanům, když mají eh, když eh, velké potřeby. A my jsme tu kapacitu omezovali z důvodu omezení pravidlech globalizačního fondu i podle rozpočtových pravidel. Pokud mluvíme, jak jsme to činili, o návrzích komise příštího rozpočtu, eh, z dvojnásobení Erasmu, výzkumu, to je dobré. Když měli bychom se podívat, kde jsou lidi jaksi v nejhorším problémech, když přijdou o práci, můžeme reagovat rychle adekvátně. A Eh, to je možné jenom, když máme rozpočet, který to umožní. Děkuji. Několik stručných eh, bodů. Myslím, že bychom eh, se mohli zamyslet nad tím, jak je nejefektivnější využít programy ehm, Eh, Aid for Trade, tedy pomoc pro obchody, jak podpořit ženy, eh, aby se dostávaly do globálního hodnotového řetězce. Teď, když máme tak eh, tolik diskusí o lidských právech, o podnikání, možná bychom měli zajistit, aby EU měla um, zdroje na organizaci různých projektů, možná pilotních projektů a umožnit Eh, větší účast aktérů, protože to je něco, co skutečně bychom měli pro, propagovat. Děkuji. Samozřejmě Aid for Trade, to je jeden z nejdůležitějších nástrojů našeho výboru, pro náš výbor, abychom budovali kapacity v partnerských zemích. Eh, subsaharská Afrika, to je důležité. A také to je nástroj jak podporovat fair trade. A mm, proto chceme Aid for Trade posilit. Teď jsem slyšel fámy, že komise to chce škrtat ve prospěch nové jaksi migrační, eh, nových migračních eh, dohod, nebo ať tomu budeme říkat jakkoliv. Je tomu pravda? Myslím, že bychom měli eh, zachovat program Aid for Trade. A um, já si myslím, že toto je důležitý na stroj a neměli bychom to škrtat. Peter, děkuji. Ehm, když se podíváme na tuto perspektivu, myslím, že to je ehm, potenciálně ehm, hodné. Ten rozpočet je jeden z nástrojů, které existují třeba zajistit um, řešení některých výzev, které globalizace vyvolává. Obchodní dohody jsou důležitým nástrojem a jsou prostředkem, jak můžeme tedy výšit růst, pracovní místa, pomoci rozvoji a to také relativně um, levný nástroj, jak to zajistit. Um, obchod není velkým prvkem rozpočtové aktivity. co se týče konkrétních věcí, které padly v diskusi, jenom několik reakcí. Aid for Trade jsem neslyšel z žádné fámy, takové jako vy, pane předsedo, se týče možných změn rozpočtu. Je to obtížně říci, než komise přijme návrh rozpočtu, než bude přesný Eh, přesně jasné, jak to bude vypadat. Mm, role malých a středních podniků, eh, nástroje, které jsou součástí eh, rozpočtu, můžeme zkoumat různé možnosti, jak pomáhat malým středním podnikům. Mm, velký důraz je kladen na komunikaci Outreach. Měli jsme určitou pomoc eh, pomocí pilotních projektů, to bylo velmi vítané. Um, několik intervencí tady, nebo několik příspěvků tady zmínil, že tady, mm, mm, je třeba, aby tady byla společná politická odpověď, se týče uh, strukturálních fondů, jak řekl pan Kelly. Uh, stejně jako Ehm, komise tedy navrhla navýšení 50 v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Také je důležité, jak už bylo řečeno, také to řekla paní Muska, podpora, která je dispozici pro občanskou společnost v rámci struktur, Eh, dohodách mm, domácí, tedy poradenské skupiny, účast občanské společnosti a také financování eh, pro dialog s občanskou společností. To je eh, důležité v tom rozpočtu. Obchod je klíčem pro mm, to, abychom podní politice se dostali dál. Vztahu k dalším komentářům se zájmem očekávám, jak bude ta diskuse pokračovat, jaké příspěvky přijdou z tohoto výboru. Um, cením si slov podpory G-Trade. Um, ehm, je důležité, aby e, jste skutečně ehm, byli schopni dělat to, co Evropa potřebuje. Děkuji. Nějaké komentáře v rozpočtového výboru? Pane předsedo, velice stručně. Um, bylo velice užitečné navštívit další, tedy specializovaný výbor. Mluvíme o specifických bodech. Byla tady výzva o podporu malých a středních podniků. Já chci říci, že to je věc, kterou požadují všechny výbory. Takže já vás mohu ujistit, že to je požadavek, který podporuje celý parlament. Bez ohledu na oblast jejich expertízy. Je, všichni chtějí podporovat malé a střední podniky. To podporuje celý parlament. Pak je tady Fond pro globalizaci. To byl další požadavek. Já na tom hodně pracuji ve rozpočtovém výboru. Ne, no nyní diskutujeme rozpočet 2019. Pak musíme mluvit o MFF a komise podá svůj návrh. A mluvíme se tady o um, obecné reformě. Já doufám, že to půjde také tímto směrem. A já doufám, že um, um, bude ne, nedojde spuštění a doufáme, doufáme, že to se objeví v novém návrhu. A ještě jeden komentář na závěr ohledně dopadu Brexitu na evropský rozpočet. Možná mám špatnou zprávu pro pana Dartmuse, ale chci vám připomenout, že Británie se zavázala, že bude platit do rozpočtu Evropské unie. Hmm já eh, si myslím dobře, tak je, ta, jsou tady um, um, návrhy, jak ten um, rozpočet snižovat, máme rámec komise. Nicméně bude nárůst, i když bude malý v příštím finančním rámci. Úplně na závěr. Můj mým plánem je postupovat krok za krokem, podívat se na vztahy mezi vaším výborem, naším výborem, budeme postupovat formálně, neformálně a uh, budeme sledovat všechny fáze rozpočtu. Děkuji, pane Dátmos. Chcete to uzavřít? Ano. Chci všem poděkovat za jejich příspěvky, které pečlivě zvážím. Také dále děkuji našim hostům. Tak to bylo skutečně stručné. Děkuji vám. Hodně štěstí s rozpočtem. Tím se dostáváme k Mm, dalšímu a poslednímu bodu, a to je investiční politika EU. E, původně jsem si myslel, že budeme o tom moci komunikovat, protože tady je důležitý vývoj v posledních měsících, takže dovolte, abych některé z nich otevřel. Máme tady návrhy eh, mm, toho multilaterálního investičního soudu, což podpořil i Evropský parlament. Um, um, je to tedy Je tedy eh, to na nás a teď se musíme rozhodnout, jak to ovlivní bilaterální dohody, které máme. Máme investiční, systém investičních soudů, Větnamu, Singapuru, Mexiku. Jaké tam jsou vztahy? A pak samozřejmě jsem si s určitými sympatiemi přečetl rozsudek Evropského soudního dvora o některých bilaterálních dohodách, kde byl ten eh, staromódní systém ISDS a ten rozsudek byl jasný, že to není v souladu s evropským právem. Co to znamená? Specificky, co se týče probíhající reformy energetické charty, tak já, jak já chápu tento rozsudek v tomto reformním procesu, myslím, že by to nebylo možné. Ještě jednou souhlasit s mechanismem ISDS. A co je asi nejvíce znepokojivé, co jsem slyšel od své asistentky nedávno, že v období po přijetí nařízení z roku 2012 komise odsouhlasila více než stovku mm, bilaterálních investičních dohod z našich slavných členských zemí a mnoho z nich jsou se starými o ISDS. Jak je to možné? Po té, po těch obtížných diskuzích, které jsme vedli, velké diskuse jsme měli s, s mm, úředníky komise, s komisaři o tom investičním systému, Myslím, že to bylo neakceptovatelné. A byla to realita. Pak je tady mm, eh, bilaterální mm, dohoda. To jsou už otázky, které, na které bych chtěl slyšet odpověď. Mm. Nejlepší by bylo písemně, takže kdo tady mm, chce začít? Děkuji, pane předsedo, to jsou zajímavé otázky, všechno rád eh, odpovím, jak nejlépe budu schopen během několika minut. Jak jsme řekli, od roku 2000 15, co jsme přijali, tedy komplexní reformní eh, reformu mm, politiky ochrany investic, tak jsme dosáhli významných eh, úspěchů v jednání, kde jsme byli schopni eh, začlenit ten nový reformní přístup, co to znamená, že jsme navrhli ustanovení ochraně investic lepším Eh, způsobem, bychom se vyhnuli nadměrnému tedy eh, řešení a změnili jsme to na systém investičních soudů. Nedávno jsme zmínili dohodu s In- Singapurem, dohodu o ochraně investic, kde je plně inkorporovat tento přístup CETA samozřejmě. Tam je ten nový přístup, i když ochrana investic ještě ne, není v platnosti. Nedávno jsme dosáhli politické dohody s Mexikem, která zase obsahuje v podstatě nový přístup um, řešení sporů, což je samozřejmě velmi důležité, důležitý úspěch a také s, Vě- s Větnamem, což je další dohoda, kterou doufáme, že podepíšeme později během tohoto roku. Tak toto je důležitý vývoj s významnými partnery. Vždy jsme vyjednávali různými způsoby, jako nafta, mm, styl TPP. A pokoušeli jsme se shodnout vlastně na tom, že chceme zachovat právo regulovat. Toho jsme tedy dosáhli. Samozřejmě stále probíhá jednání s Japonskem. Um, my pokračujeme v našich diskusích o ochraně investic, samozřejmě mm, s Indonésií, Chile, Čínou. Jedna z vašich otázek. Od roku 2015, když jsme eh, zreformovali náš přístup, tak jsme také přizpůsobili způsob, jak um, dojednáváme dohody se třetími zeměmi. My tedy autorizujeme státy, aby jednali pouze s partnery, se kterými nejednáme EU jako taková. nemá jaksi um, mm, záměr vyjednávat. Musí to být nejenom kompatibilní uh, a s evropským právem, ale musí to být i konsistentní. Takže proto um, sledují ten přístup, který sledují. V tom té autorizaci má, také od nich očekáváme, že provedou značné reformy, co se týče řešení sporu, transparentnosti etika, federální eh, investiční soud. To jsou tedy ty podmínky. Od té doby bylo schváleno 85 nových jednání, další k podpisu, protože to jsou dvě autorizace, jednak jednat k jednání a jednak podpisu, k uzavření. Co tedy nepředpokládáme, že budeme reprodukovat v každé bilaterální smlouvě ten e, systém soudní, protože to by mělo samozřejmě velké náklady, často u velice malých partnerů. Takže to jsem tedy chtěl říct k té bilaterální investiční dohodám. Co se týče energetické ty jste to zmínil. Důležitý cíl pro nás je tady proces modernizace dohody, kdy e, silně tedy podporujeme ostatní partnery a sekretariát, aby jednali. Není to snadné, je to multilaterální dohoda, spolupracujeme s mnoha partnery, Především co se týče těch substantivních pravidel k eh, reformovanému přístupu. Nebude to snadné, ale je to tedy um, krok směrem k možnému jednání příští rok. My podporujeme mm, naše partnery, aby um, především ve středních východoevropských zemí, bývalé, zemích bývalého sovětského svazu, aby také se posunuli dál k modernizaci CT, NER, protože ty nereformované investiční dohody vyvolávají ty největší, nejproblematičtější spory. Co se týče řešení sporů, očekáváme, že eh, bude multilaterální investiční soud, který se bude aplikovat také na spory podle Eh, smlouvy o energetické chartě. To by byl náš preferovaný přístup. Thank you. I'll say, um, a few words. Děkuji, abych tomu ještě pár slov přijal, eh, přidal, mm, co se týče pokroku ohledně toho multilaterálního investičního soudu. Bude tam takový aspekt EU a externí aspekty, jak už jste řekl sám, pane předsedo. Byly zveřejněny, tedy respektive Rada schválila 20. května ty směrnice pro vyjednávání Eh, pardon, 20. března a byly zveřejněny ve stejnou dobu, eh, kdy byly schváleny. Mm, jsou k dispozici na, web, na internetové straně rady, tak i komise. Také jste se ptal, jak to vlastně bude souviset s tím bilaterálním systémem Eh, s tím systémem bilaterálních investičních soudů. My si myslíme, že tedy ten multilaterální investiční soud poté, co vznikne, nahradí ty bilaterální investiční soudy. Takže nadále jednáme, nadále prosazujeme vznik multilaterálního investičního soudu, a, ale zatím jsou tedy, mm, se, se použijí ty rozsudky bilaterálních soudů. A jak říkal kolega, cílem je, aby vlastně i to ISDS v té energetické chartě bylo nahrazeno ustanovením o řešení sporů eh, tím multilaterálním investičním soudem a má se to týkat i dalších smluv. Jedná se o mechanismus, kdy rozhodnutí multilaterálního investičního soudu by se vlastně potom použilo na všechny Eh, uzavřené smlouvy, hmm. které jsou uzavřeny, kterých je přes několik tisíc. No a teď, co se týče toho externího aspektu, tak jak víte, už ty, ty, ty diskuse o reformě na ISTS už začaly v rámci UNCITRALu, je tam tedy speciální pracovní skupina 3. Poslední schůze byla 23. dubna. Bylo tam více než 60 zemí v této pracovní skupině. to zastoupení bylo početnější než na té předchozí schůzi v listopadu, takže jsme zaznamenali větší zájem. Také jsme zjistili, že země vyslali na, toto, na tuto další schůzku mm, si výše postavené zástupce, takže také to ukázalo jejich zájem. A rovněž tam byly více zastoupeny různé zúčastněné strany, například poměrně velký počet různých nevládních organizací EU, kteří tam tedy byli v tom týdnu. Komise UNCITRAL pracuje ve třech krocích. Nejprve chce analyzovat stávající eh, problémy, za druhé chce zjistit, jaké jsou cíle reformy a v tom třetím kroku pak chce pracovat už na té vlastní reformě. Mm, v, dubně, v dubnu jsme vlastně ukončili fázi jedna, to znamená, ukončili jsme analýzu problémů a teď se dostaneme do, fáze, do té druhé fáze, to znamená, jaké jsou cíle reformy a ta další fáze začne v říjnu. V té první analýze se ukázalo, že mnoho zemí zastává názor, že ten stávající systém je velice problematický, Mnoho zemí má stejné, eh, nebo má stejnou kritiku, jako vyjádřila Evropská unie, to znamená, je tam poměrně mnoho zemí, které vyjádřilo eh, znepokojení, třeba tedy, co se týče hm, možnosti odvolání, konsistentnosti, předvídatelnosti a mnoho zemí také vyjádřilo znepokojení ohledně toho ad hoc, ohledně té ad hoc povahy tohoto stávajícího systému. Takže teď, po té, co se v zásadě ty země shodly na věcech, které pro ně představují problém, se podíváme do té druhé fáze, kde se bude hovořit o tom, co by ten nový systém měl přinést. A ta další schůzka se bude konat eh, v říjnu nebo v listopadu tohoto roku. Na závěr ještě velice stručně se vyjadřím té vaší poslední otázce. Ta se týká pouze vnitřního trhu Evropské unie, takže to vlastně se netýká mm, těch otázek mezinárodního obchodu. Ale je zde mm, rozhodnutí soudu Akmira. Zde tedy komise bude spolupracovat s členskými státy, aby ukončili všechny ty stávající PIT s členskými zeměmi a také se podívá tedy na, ten, eh, na tu energetickou chartu, aby už tam neuplatňoval ten starý systém. Děkuji. Um, opravdu si myslím, že to zapotřebí, že eh, vyřešit tu otázku energetické charty. Teď jste třeba byl ten případ Španělska, ještě mám jednu otázku. Jaké, jaké kritické množství e, států potřebujete, aby e, vznikl ten multilaterální investiční soud? Já jsem teď nedávno byl v Hamburgu, kde je mezinárodní soud, mezinárodní investiční soud. E, takže mě zajímá, kolik zemí se musí shodnout na tom, že Mm, aby vznikl tento soud. Hovořili jste, že tam je Větnam, Mexiko, Kanada. Takže jsou to poměrně velcí partneři, plus Evropská unie. Mm, takže koho ještě potřebujete, aby ten mm, soud mohl být řízen? Děkuji. To je dobrá otázka a myslím, že v zásadě je to provozní otázka ten práh, to znamená, kolik zemí potřebujete, abyste zdůvodnili to, že začnete vyplácet eh, platy a že vytvoříte sekretariát. Na to potřebujeme členské státy a samu Evropskou unii. Očekávali bychom, že partneři, o nichž mluvil Carlos, by také tento soud akceptovali. Potřebovali bychom řadu dalších e, států, abychom zdůvodnili existenci tohoto soudu, ale rozhodně nepotřebujeme 100, 150 členských zemí, jako třeba máme ve VTO. Takže postupně, až se dostaneme e, na počet 40-50 zemí, tak to bude možné. Je zajímavé, jaký zájem o tuto reformu je, jak silná ta pracovní skupina je a znamená to, že klademe správné otázky ve správnou dobu. Děkuji. Eh, mám tři žádosti o slovo. Maria Arena, Emma a... Děkuji za tato vysvětlení, která byla poskytnuta. Je tady rozsudek soudu, který říká, že interní ISDS, tedy v rámci mezi členskými státy, jsou neakceptovatelné. Cílem je tedy transformovat interní bilaterální dohody a vystoupit z ISDS. Ale členské státy nyní dělají externí bilaterální dohody investiční s ISDS, protože ICS je příliš drahé. Je tady eh, takový evropský rámec, který hm, doprovází bilaterální externí dohody z členských zemí, aby byly koherentní s evropskou politikou. Ale jak, jakmile evropská politika soudí, že ISDS je mimo, tak hm, jak je možné, že členský stát má možnost podepsat bilaterální externí dohodu s ISDS. Já mám pocit, že tady nekoherence mezi politikou na evropské úrovni a politikou členských zemí. Tedy minimálně členské státy nesmí uzavírat bilaterální investiční dohody s ISDS. To by dávalo argument poslední odpověď, kterou jste formuloval. Pokud eh, řeknete, že ISDS je příliš eh, drahé, pokud eh, se bude příliš drahé, tak pokud jim usnadníte mm, ten úkol, že nemusí platit ICS, je příliš drahé a proto je možné používat ISDS, tak to nebude nikdy multilaterální. Takže tady je skutečně nekoherentnost mm, politiky Unie vůči členským zemím. Já jsem rozlobena, já jsem z Belgie, kde, tedy mm, Belgie položila dotaz soudu ke ohledně kompatibility ICS. A tato stejná země já jsem viděla ten dokument. Bilaterální eh, dohodu se starým ISDS? Belgie. Stejné země. Dohoda s ISDS. Je to pravda, ale politika. Tedy v politice je možné být tečtí. Takže je tam malá kapitola, říká, že Děláme ISDS, ale je tam, že souhlasíme s multilaterálním přístupem. Pokud chceme jít k multilaterálním přístupu, tak je donuťme. Není koherentní, abychom měli ISDS, když jsme my, jako Evropané, rozhodli, že nahradíme ISDS ICS. Thanks. Um, one of the main sticking jedním z hlavních sporných bodů, co se týče ISDS, bylo jmenování arbitru, zvlášť co se týče obchodní arbitráže. Jakým způsobem budete jmenovat členy vícestranného investičního e, soudu a jak e, zajistíte nestranost a nezávislost těchto soudů? A potom přímo se chci zeptat, jestli můžete vysvětlit aktuální situaci, co se týče obecně investiční politiky EU, když se začíná, eh, když se začíná hovořit o eh, dvou strany investiční politice s Tajvanem a Hongkongem, kde se nalézáme. Pane Marí. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jak asi víte, já nejsem žádnou příznivkyní ochrany investic, eh, kterou navrhuje komise. Když bude eh, existovat zvláštní systém, tak to bude třídní systém. Eh, myslím, že by bylo možné se k tomu postavit nezávisle a tradičně pomocí tradičního soudu. Máme tady systém ISDS a máme tady eh, ICS, jak jsme to viděli v rámci CETA, ale stále ještě k tomu nemají přístup jednotlivci, odbory, nevládní organizace a nebo eh, kdokoliv jiný, kdo není zahraniční investor. A eh, tyto subjekty ani nevědí, co se tam děje. Tolik tedy, já už jsem se k tomu vyjadřovala. Teď mám otázky. Kolin nám právě vysvětloval, že existuje řada zemí, eh, které o to mají zájem. Kolik těch zemí je a které země to jsou? Zájem je jedna věc, já mám také zájem, ale jsou také odhodlány v praxi se na tom podílet. A potom by mě zajímalo načasování. Hovoříme o říjnu, listopadu, bude to ještě nějakou dobu trvat kdy se to vlastně celé reálně spustí a potom, co dohoda s Japonskem. Souhlasí Japonsko s touhle novou cestou a využijí i jiné země této varianty CETA, to také bude důležité. A které země to budou? Austrálie řekla, že si přeje dohodu bez řešení sporů a že by ji akceptovala. I to komise odsouhlasí? Koline, odpovíte? Dovolte, abych eh, odpověděl na řadu otázek a některé, na některé ale radši odpoví Carlos. Co se týče otázky Mesarinos. Eh, Nebudu se vyjadřovat eh, k situaci v Belgii, to si bude muset eh, rozhodnout belgická politika. Tady jsou dvě věci hlavní. Za prvé, schválení pro členské státy se týkalo eh, zemí, s nimiž EU nebude vyjednávat. Jak víte, země, s nimiž vyjednáváme, tam nahrazujeme tady ty bilaterální dohody modernější formou. Závazek členské, pro členské státy, když si vyjednávají ty bilaterální eh, do investiční dohody, jak řekl Carlos, musí eh, te akceptovat celou řadu klíčových změn. Ne všechno, ale řadu klíčových změn, které prosazujeme. Takže hlavně musí mít etický kodex, musí mít pravidla pro jmenování arbitrů, musí tam být plná transparentnost a musí tam být ustanovení, kde eh, i druhá strana musí, musí souhlasit s, s postupným přechodem na vícestranný investiční soud. Eh, ta jednání jsou na různé úrovni, často je to složité a obtížné, zvláště třeba pro malé země. Eh, je, je těžké je přimět tedy přistoupit na ten vícestranný investiční soud, protože to bude, to bude spojeno se značnými náklady, ale Eh, jinak je to ty členské státy, které se chovají v rámci evropské politiky. Tam to bude v pořádku. Mohou hájit eh, Belgii, ta se eh, v debatách v radě i v pracovní skupině stavěla velice odhodlaně podpořit vznik vícestraného soudu pro investice a i další členské státy Eh, tedy eh, se zavázali prosadit tento soud a budou chtít využívat tento soud eh, na všechny smlouvy, na stávající smlouvy i na smlouvy, které se v současné době dojednávají a které mají tedy specifický článek, o tom, že se k tomu soudu přejde. Ta situace tedy není dokonalá, ale rozhodně se snažíme tedy pozitivně přistupovat ke vzniku tohoto soudu a postupem doby členské státy to zapracují do svých dohod. A potom otázka paní McClarkin. Jestli bych mohl ještě jednu doplňující otázku. Existuje nějaký případ, kde jste nedovolili členskému státu zahájit ta jednání? To, to, to vys, vysvětlí Karlo. Ono to chodí takhle. My předem tedy zabráníme tomu, aby stát žádal o schválení něčeho, co my víme předem, že neschválíme. Takže oni nám nejprve tu žádost pošlou neformálně a velice často je přinutíme změnit některá ustanovení, takže když potom oficiálně požádají, my potom máme velice málo času a jsme schopni to vyřídit. Ale často tedy došlo k situaci, kdy skutečně ten stát se přizpůsobil. Děkuji. Takže já teď odpovím na otázku paní McClarkin, co se týče postupu jmenování arbitrů nebo soudců. Tady musíme rozlišovat mezi systémem eh, soudu pro investice a mezi tím ve finále vícestraným soudem pro investice. Ten eh, soud pro investice tady EU se musí dohodnout s partnerskou zemí a typicky máme většinou pět Evropanů, třeba pět Kanaďanů a potom pět eh, občanů mimo EU. Kolektivně se musíme dohodnout ku příkladu eh, s Kanadou na jmenování těchto 15 osob. Komisařka Malmstremová již eh, parlamentu toto přislíbila. Zkoumáme, jaké postupy konkrétně potom použijeme na toto jmenování dojde tedy k velice přísnému a transparentnímu postupu při výběru a tyto osoby budou jmenovány rozhodnutím rady na základě návrhu komisařky, ale tedy po kontrole a, a možná, že to budeme posouvat podle vzoru jmenování soudců Evropského soudního dvora. Co se týče takže to byla jedna z klíčových otázek, jakým způsobem zajistit eh, maximálně objektivní eh, postup při jmenování. My eh, se tomu hodně věnujeme. Je to pokryto i směrnicí o vyjednávání. Když se podíváte na jiné mezinárodní soudy, v, urč- v jiných třeba oblastech, třeba Mezinárodní trestní soud, to je dobrý příklad, kde jsou soudci jmenováni. jmenováni. Většina moderních soudů má systém kontroly, screening, kde potenciální soudci jsou tedy zkoumáni výborem nebo komisí, která se stává většinou ze zkušených eh, soudců, kteří zkoumají vhodnost té osoby, která se má vybrat. Takže my hledáme eh, optimální podobný systém pro výběr soudců pro tento vícestranný soud pro eh, investiční. Potom další otázka kolik zemí vlastně má zájem. Výhodou vlastně obrátit se na OSN na toto je to, že bychom potenciálně mohli získat všechny členy OSN. Já jsem zapomněl zmínit, že Evropská unie přispívá do fondu na cestování tak, aby i delegáti z, roz, z rozvíjejících a méně rozvinutých zemích se mohli účastnit těchto delegátů, takže potenciálně budeme mít všechny členy OSN. Na schůzce, která se konala eh, v Dubnu, té se účastnilo asi 60 zemí, byla tam eh, velká řada latinskoamerických zemí a stále více afrických zemí a to jsme velice rádi. Nedosáhli jsme v tomto procesu ještě takové fáze, že bychom se dohodli na směřování té reformy. To bude krok dvě a k tomu se dostaneme pravděpodobně v listopadu. Již teď vidíme, že mnohé země jsou nespokojeny s týmiž záležitostmi jako EU. Takže bude potřeba, aby proběhly ještě další debaty. E, bude to úmyslně proces inkluzivní, ale Domníváme se, že vybudujeme tedy nebo získáme podporu pro takové reformy, na, němž, na nichž pracujeme. Co se týče časového harmonogramu, o tom také mluvíme. Běžně pracovní skupina UNCITRALu se schází dvakrát ročně a takto to bude pravděpodobně od roku 2018 a 2019 a hovoří se právě i o tom, jestli by bylo možné toto urychlit, tak aby se konalo více schůzek, více pracovních technických schůzek později, ale podobně jako veškeré, eh, veškerá ostatní mezinárodní dání bude to trvat řadu let. Asi bych byl neupřímný, kdybych se vám snažil teď říkat nějaké konkrétní, eh, nějaký konkrétní leto, letopo, eh, letopočet. Japonsko se aktivně účastní debat, oni většinou hájí Eh, hájí, tedy oni eh, akceptovali revidované, revidovanou transpacifickou dohodu a to hájí, my o tom hovoříme s nimi i bilaterálně, ty, ty debaty jsou velice tedy rozměrné, oni se tomu hodně věnují, ale jejich pozice je prozatím poměrně rigidní v rámci tedy této, eh, této transpacifické záležitosti. Já jsem chtěla říct ještě jednu takovou zajímavost ohledně Japonska. Tam se nám podařilo dosáhnout docela velkého pokroku v tom, eh, v té věcné, věc, eh, v, tom, v těch, v těch, v těch, v té samotné věci, v těch pravidlech. Takže to je dobré. A pak ještě se zeptali, jak to vypadá se smlouvami s Tajvanem a s Hongkongem. Tajvan a Hongkong. No, původním cílem bylo jak si pokrýt takový ten velký uh, re- region té velké Číny v uvozovkách. Mm, zároveň probíhá vyjednávání s Čínou, která ta, ta dohoda s Čínou zatím ještě nebyla dokončena, jsme tak někde na polovině cesty, ta jednání jsou velice obtížná s Hongkongem a s, Tajvangem, s Tajvanem, tam už jsme v mnohem pozdější fázi ta, zatím ještě nejsme úplně v takové fázi, abychom eh, navrhli vyjednavací mandát. Nejprve musíme provést posouzení eh, dopadu, pak to předložíme radě a tak dále. Ale cílem zcela jistě je si doplnit eh, to investiční partnerství, které bychom rádi zahájili s Čínou. Děkuji. Tím končíme bod eh, výměnu názoru na investiční politiku. Děkuji všem eh, hostům za to, že přišli na naše jednání a děkuji také všem, kteří zůstali až do závěru dnešní schůze. Uvidíme se zítra, začínáme v 9 hodin. Přeji vám hezký večer.